E, v první části dnešního zasedání jste měli velice zkušeného předsedu, ale teď vám předseda poměrně neskušená osoba a já bych vás chtěla požádat o schovývavost s mou neskušeností. Nicméně já umím být přísná, takže já ještě jednou naposledy žádám o vaši pozornost. Vidím, že někteří kolegové stále ještě mluví. Budu pokračovat. Podle článku 7 odstavce 1 aktu o volbách členů Evropského parlamentu eh, přímým všeobecným volebním právem a článku 4 odstavců 1 a 4 parlament bere na vědomí zvolení pana Javiera Kousa Permuje od 15. července 2014. Vítám našeho nového kolegu a upozorňuji, že podle článku 3 odstavce 2, dokud nebudou ověřeny jeho pověřovací listiny a vydán případný e, výrok o nějakém sporu, může zaujmout své funkce v parlamentu a jeho orgánech a těšit se všem právům, které k tomu patří. V případě, že učiní prohlášení, že nezastává žádnou funkci neslučitelnou s funkcí poslance Evropského parlamentu. Chtěla bych také oznámit, že jsem získala zprávu od skupiny EPP ohledně pozměněných členů členství ve výborech. To bude zveřejněno v zápisu z této schůze. Pokud nebude vznesena námitka proti schválení tohoto zápisu, budou tyto pozměnění považovány za schválené. To byly eh, dnešní sdělení a můžeme začít s rozpravou. A prosím, ještě jednou začínáme